Good afternoon, ladies and gentlemen. It is quarter past three. Dámy a pánové, čtvrt na čtyři. Začneme pracovat. Předpokládám, že někdo z poslanců výboru Regi se každou chvíli zjeví. Minimálně se zjevili na dopolední zasedání. Pravděpodobně právě to je pak ten důvod, proč jich zde tolik v sále zatím není. Nicméně navrhuji začít dalším bodem na pořadu jednání což je představení studie zadaný, zadané eh, tematickou sekcí B, partnerství veřejného soukromého sektoru a politika soudržnosti. Výbor Regi požádal oddělení B, eh, aby zadala studie ohledně využívání eh, soukromo-veřejných partnerství, tzv. PPP v oblasti politiky soudržnosti. Detailní doložky o PPP byly zavedeny do legislativy o politice soudržnosti a jejího rámce na období 2014 až 2020. A roste zájem o lepší pochopení právě té kombinace soukromých a veřejných zdrojů. V Evropě eh, většina projektů PPP cílí na sektor dopravy, zejména na silniční dopravu. Takže některá zjištění této studie budou relevantní pro naši prováděcí zprávu o udržitelné dopravě Spravodajem je pan Novakov, který je zde. Tuto studii představí šéfka výzkumného projektu paní Laura Del Ponte z Centra pro průmyslová studia CSIL Milán. Takže já vám dám slovo a mezi tím jistě dorazí další poslanci. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za úvod, přeji všem hezké odpoledne. Musím říct, že je mi velkým potěšením být zde mezi vámi, abych se s vámi podělila o zjištění této studie Partnerství veřejného a soukromého sektoru a politika soudržnosti. Tato studie zkoumá hlavní aspekty využívání PPP v rámci e, politiky soudržnosti a poskytuje i určité poučky z implementace. Studie je založena na kombinaci různých eh, výzkumných metod, včetně eh, průzkumů, předběžných eh, přeskumů a nebo případových studií. Těch je celkem osm. Co to je PPP? Definicí je mnoho, co to PPP je. Přičemž Existuje široká škála aranžmá PPP. To do značné míry závislí na konkrétní konfiguraci daného vztahu mezi eh, tím soukromým partnerem a tím veřejným partnerem. Pravdou je, že PPP je svého druhu taková zastřešující terminologie, pod kterou se schovávají různé aranžmá udělování veřejných zakázek v rámci toho kontinua od služeb přes outsourcing po privatizaci veřejných statků. Pojem PPP všeobecně odkazuje na určitou formu kolaborace mezi soukromým a veřejným sektorem, ale existují také specifičtější, užší definice, jako například ta, jakou používá eh, European PPP Expertise Center, které eh, je přesvědčeno, že minimální požadavek na kontrakt PPP je integrace konstrukčních a operačních aspektů. Bez ohledu na specifické nastavení eh, těch kontraktů PPP, mají tyto kontrakty, tyto smlouvy společné jmenovatele. Za prvé je to dlouhodobé partnerství. Velice obvykle kontrakty PPP jsou na dobu 20 až 30 let. PPP jsou výkonnostní kontrakty, to znamená, že se zaměřují na výstupy a výkonnost spíše než na vstupy. Alokace rizik, to je klíčový koncept v rámci PPP. Obecně se to řídí principem, že každá strana by měla nést rizika, eh, pro jaká je v nejlepší pozici. Eh, škála a komplexnost, to je další aspekt kontraktu PPP. Eh, PPP jsou založeny na, různých, na, na sledování různých fází projektového cyklu. Poslední dva body. Hodnota za eh, vynaložené peníze a fiskální eh, okolnosti, to není charakteristické pro PPP, ale jsou to dva klíčové koncepty, které jsou podkladné pro rozhodnutí o zavedení PPP. Koncept hodnoty za vynaložené peníze se týká dosahování veřejných cílů, Eh, za současné minimalizace nákladů na projekt. Veřejné orgány obvykle vyžadují, aby jejich rozhodnutí bylo jaksi podloženo nějakou úvahou, kolik za své peníze dostanu. Eh, fiskální zacházení a výdaje obecně to je velice kontroverzní záležitost, protože podle aktuálních pravidel Eurostatu, pokud eh, platí určité podmínky, je možné, vyúčtovávat výdaj na PPP mimo výsledovku veřejných orgánů. Jinými slovy, závazky se tak odsouvají v čase. Jaké jsou potenciální výhody a rizika PPP? Musím říci, že PPP jsou velice kontroverzním subjektem a probíhá debata jak na akademické, na politické úrovni a je často velice polarizovaná. Pravdou je, že nemáme žádné konkluzivní důkazy o tom, že by PPP bylo nějakým způsobem výkonnější oproti tradičnějším metodám veřejných zakázek. Důkazy jsou vlastně velice kontextuálně a projektově dané. Udávané výhody PPP zahrnují eh, možnost eh, pákového efektu v oblasti veřejných peněz, možnost využít vyšší míru inovace a vyšší účinnosti soukromého sektoru při využívání peněz nebo možnosti eh, přenést určitou míru rizika na soukromý sektor. Ale je zde také několik nevýhod. Mezi ně patří e, vyšší náklady na transakce, vzhledem k tomu, že jsou to komplexní kontrakty, vyšší náklady na financování, zejména pro e, ten soukromý sektor, problémy s nedostatkem transparentnosti a odpovědnosti. A nakonec e, nedostatek flexibility, který souvisí s tím dlouhodobým trváním veškerých kontraktů PPP. Jaké jsou hlavní prvky trhu EPP v Evropě? Trhy PPP v Evropě se do roku 2006 soustavně zvedaly, soustavně rozrůstaly, e, až do chvíle, kdy tedy tento trh zasáhla finanční krize. Neprve tyto trhy pak začaly stagnovat a poté klesat. Geograficky vzato vidíme, že Spojené království je největší trh, zdaleka největší trh PPP v Evropě, je to vlastně jeden z největších trhů PPP na světě. Co se týká eh, investičních objemů, Spojené království představovalo samo o sobě 45 trhu PPP mezi roky 2000 a 2015. Další velké trhy PPP vznikaly ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Německu a Řecku. Co se týká sektoru, sektor dopravy je dominantní, zejména v oblasti silničních projektů. Podíl projektů PPP v sektoru dopravy je téměř 56 co se týká velikosti, eh, zatím pozorujeme eh, jakýsi klesající trend, tedy méně chuti pouštět se do velkých projektů. A v nedávné době se objevuje celá řada malých projektů PPP, které se financují na subnárodní úrovni, zejména v oblasti energetické účinnosti. Co pohánělo používání PPP v eh, oblasti eh, legislativního procesu politiky soudržnosti? No, jsou to v podstatě ty samé argumenty, které eh, hnaly používání PPP v oblasti politiky veřejných investic, tedy potřeba řešit infrastrukturní mezery v kontextu klesajících veřejných rozpočtů. Racio pro aplikování PPP do politiky soudržnosti leží hlavně na té výhodě využití finančních a lidských zdrojů ze soukromého sektoru a dosahování vyšších možných standardů co do účinnosti, efektivity a orientace na výsledky. Původně ta kombinace prostředků z politiky soudržnosti a PPP se dělá na bázi ad hoc, Příkladem toho je například eh, most Tagus v Lisabonu nebo v Atensk- a Atenské letiště. Eh, teprve v letech 2007 až 2013 se eh, začalo PPP využívat jako způsob, jak pákovým efektem znovu využít evropské prostředky i v rámci tedy těch vyšších, lépe stanovených projektů cílů na úrovni politiky soudržnosti a strukturálních fondů. Nicméně pouze v aktuálním programovém období se hovoří o specifických doložkách pro PPP. Tyto doložky eh, byly připraveny, aby se eh, eliminovaly určité regulační bariéry, které v minulosti zabraňovaly využívání PPP v oblasti politiky soudržnosti. Zejména eh, legislátoři uznali, že aby se usnadnilo využívání evropských strukturálních a investičních fondů na podporu operačních struktur, jako je PPP, bude nutné zohlednit určité charakteristiky, které jsou velice specifické pro PPP jako takové. Tedy eh, tyto společné doložky v rámci nařízení umožnily flexibilnější harmonizaci mezi procesem zadávání veřejných zakázek PPP a aplikací grantů. Jak se PPP využívá v politice soudržnosti? Na začátku eh, velice jaksi eh, nesouměrně. Původně se to zaměřovalo vyloženě jenom na velké infrastrukturní projekty, například v Řecku, Portugalsku nebo ve Španělsku. Podpora operací PPP byla většinou plněna v rámci velkých projektů a v nedávné době v projektech podporovaných prostřednictvím finančních nástrojů. Očekává se, že širší aplikace finančních nástrojů pravděpodobně sebou přinese vyšší počet tzv. blendovaných projektů PPP pozorujeme, že neexistuje žádné propojení mezi úrovní rozvoje národních trhů PPP a využíváním PPP v politice soudržnosti. Největší příklad zde je Spojené království. Je to proto, že může docházet k jakési disharmonizaci mezi eh, prioritními sektory, ve kterých se, EPP, eh, ve kterých se PPP používá na národní úrovni a mezi prioritními sektory operačních programů. Co se týká aktuálního programovacího období, nemáme žádné důkazy o tom, že eh, přijetí specifických doložek o PPP by nějakým způsobem podpořilo větší míru užívání PPP při plnění eh, evropských strukturálních a investičních fondů. Jaká data máme k dispozici? Eh, je jich velice málo. Musím říci, že nedostatek dat je pro nás výrazně omezujícím faktorem v této studii. Je to proto, že nemáme žádné centrální uložiště dat, které by komplexním způsobem ukazovalo, jakým způsobem prostředky z, z politiky soudržnosti se používají na podporu operací PPP. Data o využívání PPP v politice soudržnosti jsou nekompletní a, po, a týkají se pouze těch největších projektů, které byly implementovány v období 2007 až 2013. Ale co je důležitější, co nám data říkají? že využívání PPP v rámci politiky soudržnosti je stále velice omezené. Z téměř jednoho tisíce velkých projektů pouze 27 bylo klasifikováno jako projekty PPP. Data ukazují, že projekty v oblasti dopravy jsou dominantní co do objemu, což asi nikoho nepřekvapí. A e, data rovněž ukazují, že zkušenosti s blendovanými projekty PPP se soustředí na velice omezený počet zemí, jako je Řecko, Portugalsko, Španělsko nebo Francie. Jak se můžeme poučit z implementace blendovaných projektů PPP? Existují dva hlavní motory pro volbu PPP. Za prvé potřeba budovat infrastrukturu eh, s co nejmenším spožděním a za druhé potřeba doplnit veřejné financování financováním ze soukromého sektoru. Pozorovali jsme, že fiskální okolnosti a nedostatek veřejného financování hrají klíčovou roli při volbě PPP. V minulosti omezovali regulační, omezovala regulační omezení využití prostředků z Fondu pro soudržnost a RDF a podporovali tím pádem projekty PPP, protože bylo potřeba harmonizovat časový rámec obou procesů. Neexistují žádné důkazy o tom, že by větší míra využívání projektů PPP vedla k vyšší zjištěné míry absorpce. Ba naopak, správní orgány, které se zaměřují na eh, cíle výdajů, jsou často odrazovány komplexností modelu PPP. Na konci té konstrukční fáze se blendované projekty PPP obvykle dokončují včas a při dodržení rozpočtu. Ale důkazy v dlouhodobějším horizontu jsou smíšenější. Je fakt, že projekty, které byly původně považovány za úspěšné PPP, v dlouhodobém horizontu mohou mít i negativní finanční dopady. Což je například ten případ mostu Taguš v Lisabonu, kde muselo proběhnout několik znovu vyjednání dohod o PPP a to mělo velice negativní fiskální dopady. Kombinace PPP a politiky soudržnosti může být vzájemně prospěšná. Například ehm, využití prostředků z politiky soudržnosti může zajistit, že budeme dodržovat vyšší environmentální standardy, anebo že eh, sociální dopady budou lépe integrovány do celkových operací PPP. Sečteno a potrženo, blendované projekty PPP, které byly zahrnuty do této studie, eh, tak u nich jsme pozorovali, že kapacita a závazky veřejného sektoru hrály klíčovou roli co do úspěšnosti daných projektů. Zejména eh, co se týkalo kapacity veřejných aktérů koordinovat projekt PPP a jeho cyklus v rámci eh, projektového cyklu ERDF a eh, Fondu soudržnosti, aby se zredukovalo riziko pro soukromou stranu. To se děje různými způsoby, včetně mimo jiné tím, že se nabídnou doplňkové služby. Například eh, při stavbě atenského letiště řecká vláda musela zajistit eh, vysokokapacitní přístup po silnicích eh, na letiště a to do doby, kdy ta stavba jako taková byla dokončena v rámci toho širokopásmového projektu ve Spojeném království v Cornwallu regionální rada podnikla opatření, která zajistila jakousi aktualizaci širokopásmových služeb mezi uživateli. V našich případových studiích je jenom jeden příklad toho, co můžeme považovat za selhavší projekt PPP. Jedná se o příklad ehm, Cité de l'Océan v Biaricu, kde eh, smlouva PPP byla ukončena kvůli nedostatku politické podpory a kvůli chybám, ke kterým došlo v rámci návrhu daného projektu, zejména co se týkalo eh, prognóz poptávky. Eh, co udělala EU, co udělaly instituce EU a členské státy, aby podpořili využívání PPP v rámci politiky soudržnosti? Co se týká role institucí EU, Evropská investiční banka zde eh, rozhodně hrála klíčovou roli při propagování využívání PPP obecně. Evropská investiční banka plní svou podpůrnou roli prostřednictvím dvou kanálů. Jednak poskytuje celou řadu finančních nástrojů, které mohou usnadnit finanční uzavírku projektu PPP tím, že vytvoří příznivější podmínky pro soukromé investory nebo věřitele. Mezi příklady patří finanční nástroje Jessica a nebo Margaret Fond. Evropská investiční banka rovněž poskytuje poradenské služby, například prostřednictvím European PPP Expertise Center, ale eh, nemá k dispozici specifické poradenské služby pro design blendovaných projektů PPP. Ve většině členských států existují centrálně řízené odbory pro PPP, ale eh, omezený počet těchto odborů se rovněž zabývá cílem propagování eh, kombinace fondů ESIF a PPP. Jediná výjimka je Řecko, eh, které nějak dokázalo mainstreamovat přístup PPP do implementace svých operačních programů. Pak ještě dvě další země, které jsou velice proaktivní v propagaci EPP v rámci politiky soudržnosti, jsou Polsko a Chorvatsko. Co lze zlepšit? No, v první řadě je potřeba říci, že PPP je jenom jedna z možných eh, voleb v rámci politiky veřejných investic a že samotný výběr PPP by měl být založen na velice důkladné studii hodnoty versus náklady. Za druhé, Kultura provádění těchto studií by měla být propagována na všech úrovních veřejné zprávy. Za třetí, volba modelu PPP by měla být lépe integrována do systému plánování veřejných, veřejných investic, včetně na regionální úrovni. To si bude žádat rozvoj jakýchsi kanálů pro projekty PPP, které by mohly být integrovány do operačních programů. Za čtvrté, veřejná debata o údajných výhodách využívání PPP v kontextu politiky soudržnosti je stále velice špatně informována. Je potřeba provádět systematičtější hodnocení minulých blendovaných projektů PPP. A nakonec je nutné investovat do rozvoje znalostí v rámci veřejné zprávy, jak na regionální, tak na místní úrovni. Tím končím svou prezentaci a těším se na vaše otázky. Thank you, thank you very much. Děkujeme za tuto prezentaci, která byla velice zevrubná a zajímavá. A nyní je prostor pro dotazy členů výboru Regi. Takže kdo začne? Tak hmm, přednost mají dámy, takže paní to prosím. Hmm. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já bych chtěla omluvit kolegy, kteří nejsou přítomni. Paní přednášející, vy jste hovořila o těch velkých projektech. A co ty malé projekty? A co třeba malé a střední podniky, které rovněž eh, přispěly k rozvoji? A jak je to s pracovními místy? No, mám pocit, že teď eh, vrtíte hlavou, takže asi nemáte k dispozici přesné informace, ale mě by zajímalo, zda byste mohla mm, vyhodnotit ehm, to partnerství i z tohoto pohledu. Pak jsou zde rovněž environmentální cíle, které se týkají třeba Eh, sanace bývalých eh, znečištěných průmyslových oblastí a tak dále. Takže mě by zajímalo třeba, kolik pracovních míst vzniklo a jak je to s těmi environmentálními aspekty, zda jste to také vyhodnotili. Děkuji. Děkuji nyní pan Novakov, říká paní předsedkyně, děkuji za slovo. Dovolte mi nejprve poděkovat za tuto prezentaci. Zcela jistě je to velice důležitý eh, velice důležité téma, i když to tak nevypadá, protože zde není příliš mnoho poslanců. Ale partnerství veřejného a soukromého sektoru stále zůstává takovou klíčovou možností eh, k tomu, aby bylo zaručeno dostatečný objem financí pro zásadní investice, třeba pro regiony nebo i pro země. Myslím si, že máme před sebou ještě velký kus práce, co se týče té naší zprávy. Je důležité, aby ten obsah byl srozumitelně předložen veřejnosti nebo těm jednotlivým subjektům, které se zabývají přípravou projektu v jednotlivých členských státech. Je důležité, aby se z toho lidé poučili, aby se z toho extrahovaly určité postupy osvědčené praxe a tak dále. A myslím si, že to je také úkol pro členy našeho výboru. Je to naší povinností vysvětlovat eh, jak Evropská unie funguje, jak jsou některé věci financovány a jak je možné získat, eh, pro pod, získat podporu soukromých investorů a jak to může pak přinést prospěch Evropské unie. Eh, I když eh, třeba ta veřejná sféra je pro, tak vždycky je důležité, aby tam, abychom přilákali také tu soukromou sféru. A musíme využít stejné principy. Junckerův plán funguje. Zejména se to týká třeba toho, že potřebujeme mít co nejvíce i soukromých zdrojů, abychom dosáhli co nejlepších výsledků pro naše občany. Děkuji za tuto prezentaci. Domnívám se, že tato studie je velice cená a já sám se zavazuji k tomu, že se pokusím um, ty hlavní myšlenky této studie předat nějakou srozumitelnou formou všem subjektům, které mají na starost eh, přípravu projektu a jejich provádění minimálně ve svém volebním okrsku a v mém členském státu. Děkuji, říká paní předsedkyně. Já sama bych také s dovolením položila jeden dotaz. Několikrát jste zmínila členský stát, který eh, využívá PPP nejvíce mm, pro finanční řízení a provádění projektů. Domníváte se, že existuje určitá vazba mezi stavem, eh, mezi stavem ekonomického rozvoje regionu, v němž se odehrává ten projekt PPP. Pokud je to třeba nějaký projekt, který eh, roste ekonomicky, kde je hodně investic, anebo pokud je tam zase naopak nějaký region, kde je nízká, nízký růst, není tam příliš eh, zájem investorů. Takže máte nějaké údaje, které by mohly popsat, zda tam je nějaká ta vazba, nebo zda tam je nějaká, mm, nějaký vztah? Protože já, když třeba mm, nabízíme PPP pro určité projekty, tak často regiony, nebo ta regionální i ta vnitrostátní úroveň říká, že PPP je vlastně něco, co je drahé, že to není úplně pro každého. Takže proto se ptám na to, zda využívání těch, eh, toho partnerství PPP souvisí s ekonomickou úrovní regionu. Takže pokud byste na to mohla odpovědět a na ty předchozí dotazy. Děkuji za všechny zajímavé dotazy a komentáře. Nejprve zareaguji na tu otázku, která se týkala toho, zda se jedná pouze o velké projekty, nebo zda jsou i nějaké malé, drobné projekty. Většina těch projektů PPP bývají eh, projekty pro nějakou velkou infrastrukturu, většinou to jsou velké firmy. Ale jsou i určité případy, například v Německu, kde trh s PPP je rozvinutější i na té regionální úrovni a tam například se těchto projektů PPP účastní i malé a střední podniky. Co se týče počtu vzniklých pracovních míst, tak k tomu nemáme přesné údaje. Ani se na to tato studie nezaměřovala. Ale jsem se jistá, že třeba generální ředitelství Regio by mělo mít tyto údaje k dispozici um, ohledně těch projektů, které již byly dokončeny. Další otázka se týkala toho, zda existuje nějaká vazba mezi eh, mírou eh, rozvinutí regionu nebo institucí a využívání pro, projektu PPP. Ano, eh, to je, je tam určitý problém. Například Řecko využívá docela hodně tyto projekty PPP, i ve spolupráci s, s investičními fondy, tak i v tom Řecku je to vlastně všechno z té vnitrostátní, z té celostátní úrovně. A i pro Řecko je těžké, aby přesvědčili regiony, že je také dobré toto využívat. A to samé se týká i třeba Polska nebo Chorvatska. Takže záleží hodně na znalostech, na odborných znalostech o těchto věcech a také i na podpoře, která existuje z té celonárodní úrovně. Děkuji. Já bych se ještě jednou chtěla omluvit, že zde dnes není tolik poslanců, kteří by si vyslechli vaši studii. Nicméně ta studie je k dispozici hmm. a pokud by ještě byly nějaké dotazy, tak eh, vám je zašleme. Děkuji vám za to, že jste se zúčastnila dnešního jednání a že jste zde prezentovala tento projekt. Tímto můžeme bod 9 uzavřít a budeme pokračovat bodem 10. Čeká nás eh, výměna názorů o zprávě z vlastního podnětu. Zpravodajem je pan Andrej Novakov a tématem zprávy je politika soudržnosti a tematický cíl podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. Konkrétně to vychází z článku 9 odstavy, odstavce 7 nařízení o společných ustanoveních. A teď dávám slovo panu zpravodaji, kterým je pan Andrej Novakov, aby nás seznámil se svým názorem na toto téma. Děkuji, já jsem rád, že jsem dostala slovo a e, mohu říci, že vlastně dnes je nás zde tolik, že já sám představuji 50 e, přítomných poslanců, takže se cítím velice zavázán, i když tedy nepočítám ještě paní předsedkyně. Takže navzdory tomu, že téma mé zprávy je velice komplikované, ne, ne, ne, omlouvám se, říká pan poslanec, je nás zde přece jenom více. Takže navzdory politiky, pardon, navzdory složitému tématu této zprávy bych chtěl eh, jednoduše vysvětlit, proč je to téma důležité a proč jsem se ujal iniciativy. Ehm, já mám rodinu v, v jedné venkovské oblasti v Bulharsku, takže pokud by tam bylo nějaké rychlé propojení, třeba vlakové dopravy, tak eh, to znamená velké zlepšení životních podmínek. Můžete se dostat rychle do práce, eh, rychle vám přivezou, co potřebujete, nebo nějaký, nějakou zásilku. Hmm, celkově to znamená, že pokud tam žijete, tak také třeba je lepší, nebo je tam menší pravděpodobnost, že potom budete mít nějakou dopravní nehodu, protože v Bulharsku jsou ty silnice ve špatném stavu. Takže celkově to vlastně může zlepšit eh, téměř eh, veškeré aspekty života a vlastně i veškeré vrstvy společnosti, ať už přímo nebo nepřímo. Z toho důvodu se domnívám, že doprava, to není pouze jenom jedna z takových eh, portfolií, jedno, jeden z takových rezortů politik. Je to zkrátka způsob, jakým můžeme výrazně ovlivnit eh, vývoj v Evropské unii. Myslím si, že je to opravdu ambiciozní cíle. Připravila jsem si mm, některá číselné údaje, nebudu všech, všechny citovat, ale myslím si, že i polovina těchto čísel přesvědčí lidi, kteří jsou kritičtější vůči dopravě, že eh, je to dobré téma. Je dobré, že Evropská unie prosazuje tzv. sítě TNT. Jaký je důvod. Pokud, roz, pokud do roku 2030 mm, postavíme sítě TNT, tak eh, to povede k deseti milionům nových pracovních míst. To znamená, že eh, mnoho rodin bude mít 10 eh, milionů lidí bude mít práci a bude moci mm, dostávat plat a živit své rodiny. Pokud by se to nepodařilo, tak eh, přijdeme o 2% HDP, přijdeme o 2% růstu, takže to je zhruba polovina bilion. Takže já se ve své zprávě zatím zaměřím na to, jak jsme daleko, co se nám podařilo s investicemi a s akcemi, které jsme učinili a využiji veškerou svou energii a také veškeré zdroje, které mám, abych do té zprávy mohl zahnout různé návrhy a různé myšlenky, jak by měly vypadat v budoucnu investice do dopravy. Protože se ukazují určité, jsou zde určité vykřičníky, určité varování, která říkají, využívejte více peníze soudržnosti, nebo že by měly být nějaké přesuny do CEFu ale to vede k určité nejistotě a nepředvídatelnosti pro členské státy, protože členské státy mm, něco plánují, e, přemýšlejí o tom, e, kde najdou finance pro zafinancování svých klíčových projektů. Takže já si myslím, že by zde neměly být e, různé jakési soutěže o ty peníze mezi jednotlivými orgány, mezi jednotlivými vrstvami, protože přece hovoříme o osudu evropských rodin. Měli bychom být co nejodpovědnější v těchto věcech. Myslím si, že po těch stáv- po těch stávajících eh, výsledků vidíme, že co se týče CEFu, tak jsme schopni ufinancovat třetinu způsobilých projektů. Ty ostatní projekty jsou třeba také způsobilé a mají dobré ukazatele, ale nemáme na ně zkrátka dostatek prostředků. Pokud pro nás bude prioritou doprava, tak by to mělo být prioritou i v rozpočtu. Musíme nalézt způsob, jak ty nedost- kde ty nedostatečné finance najít máme různé zdroje třeba v rámci ESIF. Myslím si, že objem peněz v ESIFu by měly zůstat minimálně stejný, protože starostové a občané ti všichni si zaslouží, abychom mm, se k ním takto chovali a očekávají, že se budeme takto chovat. Už byly určité klíčové projekty, které byly realizovány a ukazují, že vedou k dobrým výsledkům. Například je zde méně nehod na silnicích, to znamená, že méně lidí utrpí zranění, nebo je zde méně smrtelných nehod na silnicích, protože ty silnice mohou být ve velice špatném stavu. Vytváříme dobré prostředí pro malé a střední podniky, aby mohly dále růst, protože každý z nich, každý, mal, každý malý a střední podnik, je součástí té páteře evropské ekonomiky, vytváří pracovní místa. Takže každý malý nebo střední podnik si potřebuje dobrou infrastrukturu, aby mohl více prodávat, aby mohl nabízet více služeb svým klientům. Téměř každý aspekt našich politických koncepcí, to znamená snaha vytvářet pracovní místa, usilovat o hospodářský růst, zlepšovat bezpečnost eh, silnic, patří tam třeba i vzdělávání a výzkum. Toto všechno potřebuje mm, dobrou dopravní infrastrukturu. To jsou navíc všechno věci. Eh, pardon, nedávno proběhly různé konference a různé vědecké panely, a všude se hovořilo o tom, že za několik let už vlastně nebudou zapotřebí žádné silnice, protože budeme všichni eh, létat nějakými drony a že už nepotřebujeme vlastně ani žádné další dopravní spoje mm, nebo dopravní infrastruktury. Já jsem možná v tomto ohledu trošičku konzervativnější. Myslím si, že Eh, ať už ta digitalizace v následných letech dosáhne jakékoliv míry, tak eh, vždycky budeme potřebovat větší přístavy, širší vozovky a rychlejší vlaky. Protože zkrátka žijeme v materiálním světě. Hmm. Nemyslím si, že bychom měli eh, se, jak se škrtnout ty naše priority. Měli bychom se nad nimi zamyslet. Mm, také máme určité příklady, například ty překážky, ta úzká místa. Zde několik členských států, které investují do nějakého dopravního koridoru, ale je to tak, že tam je vlastně skupina a někdo z té skupiny investorů eh, to nepokládá za takovou prioritu a tím pádem se vlastně celá ta infrastruktura zablokuje. Pokud třeba stavíte nějakou um, trať, po které může jezdit rychlovlak, který jezdí rychlostí 300 km za hodinu, ale potom zkrátka ten vlak přejíždí určitou část tratě, kde musí jet maximálně 6, 60 km za hodinu, tak eh, potom už ten projekt jako celek nefunguje, anebo je tedy mnohem méně efektivnější, než by mohl být. Musíme povzbuzovat členské státy, aby spolupracovali na evropských eh, projektech. Eh, je důležité, aby tam také ty členské státy měly určitou tu rezervu na výkon Nesmí se měnit pravidla v polovině hry, protože jinak si nejsem jist, jak je pak možné dosáhnout dobrého výsledku. Naše partneři z členských států si zasluhují, aby situace byla předvídatelná, transparentní, aby transparentní byl náš přístup k ním a zejména se tyto podmínky týkají financí. Chtěl bych ještě říci, že jakákoliv relokace by měla eh, být spochybněna eh, nebo měl by tam být velký otazník. Mm, také nejdříve zde bude mm, nějaká regulace, přitom ještě předtím nebylo žádné posouzení, takže měli bychom splnit slib, který jsme dali na začátku období je důležité, aby ti, kteří byli zvoleni, ehm, nesli odpovědnost, aby dokázali odpovědět na to, co udělali, ehm, čeho se jim podařilo dosáhnout. A já sám e, společně se svou politickou frakcí bych chtěl, abychom, mohli, abychom byli schopni říci, my jsme se ze všech sil snažili dodržet to, co jsme, k čemu jsme se zavázali, to, co si zasluhujete. Je pravda, že je to možná poprvé v historii, kdy se, člen, kdy se země schromáštily v určitém politickém seskupení v Evropské unii eh, díky svým společným myšlenkám a filozofím. ale je také zde důležité, že jsou zde zdroje, které pomáhají některým regionům zlepšit eh, jejich každodenní život. Děkuji. Eh, děkuji a Eh, dám eh, slovo stínovým zpravodajům. Pan Pikula, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit ve své mateřštině. Děkuji vám mnohokrát za tuto iniciativu, za to, že jste představila tuto zprávu. A děkujeme také za možnost této rozpravy a že budeme Eh, moci pracovat na tomto tématu v budoucnosti. Co se týče infrastruktury, tak to je věc velmi důležitá pro občany. V Bílé knize se hovoří, že podpora politiky soudržnosti, pokud jde o udržitelný eh, druh dopravy, takže je velmi důležitý. A eh, měli bychom odstranit všechna ta úzká hrdla láhve, a e, to souvisí s jedenáctým cílem politiky soudržnosti do roku 2020. Máme-li hovořit o inteligentní mobilitě, o té čisté dopravě, o té městské mobilitě, tak e, na to je velmi užitečná veškerá podpora z odpovídajících fondů. A také je důležité dosáhnout eh, během tohoto programového období našich eh, cílů. A hovořilo se také o to, abychom měli dobré strategické prostředí. Je důležité, aby eh, členské státy měly také komplexní plán pro dopravu. A zde by se mělo tak jasně stanovit, o jaké projekty se dělá a aby se mohl dále rozvíjet Evropský program, to se týká TNT a třeba nástroje politiky eh, soudržnosti, se hovořilo o 50 milionech eur, eh, které se eh, investují v České republice do železnice a to umožní lepší mobilitu. Potom se hovořilo o 30 milionech investice v Maďarsku a potom ještě 1700 ještě další částka v Polsku. To jsou velké priority. Ale tady se ukazuje, že existují velké problémy se sítí. Já jsem z Chorvatska a my máme právě problémy eh, s železniční infrastrukturou. Eh, samozřejmě my se zúčastníme, co nejlépe můžeme, a musíme se lépe zúčastnit a mm, v rámci politiky soudržnosti musí být dán akcent na tyto cíle. Potřebujeme větší eh, flexibilitu, tak aby eh, se zohlednily potřeby všech jednotlivých států. Musíme eh, se zaměřit na to, jestli se jedná o rozvoj venkova či měst, anebo zali se jedná o regiony, které mají specifické potřeby. Potom existují třeba zeměpisná omezení třeba na severu, e, protože tam e, je velmi e, řídké obydlení a potom jsou ještě další izolované regiony. Musíme tedy všechny tyto věci zohlednit, jenom tak budeme moci dosáhnout našeho cíle, tedy tak, aby byl sjednocen celý evropský trh a tak, abychom měli opravdu skutečnou železniční dopravu v celé Evropě, nejenom pouze v jednom regionu. Proto se těším na eh, budoucí spolupráci. Děkuji. A nyní van Wiltenborg, další stínový zpravodaj. Eh, omlouvám se, že jsem eh, přišel pozdě a omlouvám se, že jsem neslyšel eh, celý projev pana Novakova, ale mm, určitě potom ještě spolu bilaterálně povoříme. Co se týče odstraňování těch hrdel láhve, to je určitě součástí té politiky soudržnosti. Musíme se podívat také na blížší spolupráci v rámci EFSI a Connecting Europe Facility tedy EFSI, eh, ten Junckerův plán, musíme se podívat na, eh, na Connecting Europe eh, nástroj a e protože Chceme-li kombinovat různé eh, způsoby financování, tak eh, v budoucnosti budeme mít eh, více projektů a více přidané hodnoty. A vzhledem k tomu, že doprava, já jsem také členem výboru TRAN, tak tam vlastně přiměňujeme evropské peníze do opravdu komplexní sítě dopravy. A k tomu potřebujeme všechny dostupné peníze, protože Eh, tak se eh, použijí eh, peníze pro financování nejenom těch hlavních koridorů, ale také celé komplexní sítě. Proto zde bych chtěl, aby se pohovořilo o malé přeshraniční spolupráci v oblasti infrastruktury, tedy v malém měřítku. Jedná se o novou generaci programů v rámci Evropské spolupráce pro, po roce 2020 protože já si myslím, že některé ty eh, granty v rámci ADF, tak eh, tam eh, musíme investovat do projektů, které jsou opravdu potřeba v rámci přeshraniční spolupráce v těch hraničních regionech. Podle mého názoru, když hovoříme o investicích do infrastruktury, musíme se soustředit na několik záležitostí. Za prvé, musíme mít eh, základní eh, principy, musíme se soustředit na dopravu, která je eh, nejlepší pro životní prostředí, musíme také tedy vybírat poplatky za používání těchto silnic. Evropa musí mít udržitelnější dopravu a musíme se držet zásady která je také v návrhu Evropské komise, že to má být eh, součástí balíčku eh, mobility, tedy to vybírání eh, poplatko, to bylo zohledněno také ve směrnici. Potom druhá věc, přechod od různých mm, záplatovaných sítí, tak musíme mít skutečnou evropskou síť. Je někdy se e, na to nenahlíží stejně ze strany evropských e, úřadů, ale musíme si uvědomit, že tady opravdu skutečná přidaná hodnota. E, musíme se tedy soustředit na ty chybějící části na hrdla láhve, protože všechno toto pomůže k rozvoji hraničních oblastí v Evropě. A potom další věc, rovněž důležitá, je prostě buď to eh, používejte, anebo o to přijdete. Toto se eh, používalo v rámci nástroje Connecting Europe a evropské eh, finance se musí používat proto, na co byly určeny a v určitém časovém limitu. Pokud ten členský stát prostě to, se mu to nepodaří, tak o ty peníze přijde, protože toto bude užitečné po, pro efektivitu využívání peněz, a také pro tu samotnou infrastrukturu infrastrukturu. Já se těším na spolupráci s panem eh, Novakovem. Eh, v rámci tohoto projektu musíme se soustředit na efektivnější financování udržitelnější dopravy, tak, aby eh, to bylo pro Evropu přidaná hodnota. Děkuji vám. Paní Vadina. Jo, paní Vajina tady není, tak paní Damato, pan Rope, ne, paní Damato. Eh, děkuji, paní předsedkyně. A kolik mám, 20 minut? Ne, 20 minut ne, to byl vtip. Tady Cílem eh, této zprávy je něco, co je velmi důležité pro politiku soudržnosti. Je to eh, podpora udržitelné dopravy a odstraňování eh, překážek v klíčových síťových infrastrukturách. Tato témata jsou velmi důležitá pro několik cílů. Tedy to, že budeme mít ekonomiku, kde nebude emise uhlíkových plynů a potom také cílem je zmenšit eh, rozdíly mezi venkovem a mezi městy. Kolegové už o tom hovořili, že pojítko mezi strukturálními fondy a mezi nástrojem Connecting Europe je stále důležitější. I když komise nám neřekla, kolik prostředků zůstane na dopravu. Příklad z mé země. Mám na mysli především Jižní Itálii, tak eh, regiony, které by měly co nejvíce čerpat strukturální fondy, tak eh, tím souvisí to, co chci říci, že i když jsou uh, finance v rámci programu pro udržitelnou dopravu, tak se ukázalo, že v roce 2014 místní a regionální úřady předložili málo projektů a tím pádem nedostali žádné financování. To je opravdu dramatické, protože ten rozpočet je 20 miliard můžeme se rozhodnout, že budeme investovat do elektrické dopravy, ale když se ukáže, že nepodporujeme elektromobily, jejich využívání, protože nejsou místa, kde nabíjet baterie, tak potom to bude všechno k ničemu. Veškeré to úsilí, které tady děláme. Chceme větší mobilitu, a aby se rovněž eh, zvýšil dopad na životní prostředí, aby se zvýšila bezpečnost a také zlepšit životní podmínky na základě většího využívání vlaku a služeb. Lepší územní soudržnost, více a lepších logistických center, lepší přístavy a letiště. Ale potom vidíme, že v konkrétních případech v členských státech, jako je Francie a Itálie, že se chce investovat do infrastruktury, do jediného projektu mezi Lyonem a Turínem. Když přitom na jihu Itálie jsou nedostatečné dopravní sítě a lidé tam prostě většinou jezdí autem. Potřebujeme více výzkumu, více inovací, také co se týče dopravy, ale také chceme nový model společnosti, který se zakládá na tom, čemu my říkáme inteligentní národy. A prostě, aby nikdo nebyl ponechán stranou. S ohledem na působení veřejného a soukromého sektoru aby občané věděli, jaké možnosti existují v rámci mobility, i třeba co to je ekomobilita, tak aby se vytvářela pracovní místa a aby se objevovaly nové možnosti. A co se týče tematického cíle 3, o kterém už se tady hovořilo, a to je ten náš cíl, tak to znamená, že musíme podporovat využívání eh, veřejné dopravy, tak aby se snížily emise skleníkových plynů, na to nikdy nezapomeňme, ale tak, abychom podpořili mikroekonomiku městských center. Vidím, že se nikdo hlá, už o slovo nehlásí. Tak bych dala slovo panu eh, Zjukovi, jestli jsem to dobře vyslovila. Je to zástupce Evropské komise, prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám, dobré odpoledne všem. Já jsem Robert Zuč. Mm, we welcome the initiative of having this implementing My vítáme tuto zprávu o implementaci tematických cílů v oblasti dopravy. Eh, sdílíme stejný názor, že toto je velice důležité hledat synergie mezi jednotlivými zdroji a nástroji implementovanými komisí v tomto ohledu a eh, přemýšlíme velice podobně ve všech možných službách komise o co nejlepším využívání a nastavení těchto nástrojů pro rámec po víceletém finančním rámci. A prozatím bych řekl, to je asi tak všechno, co vám mohu říci, eh, protože pokud vím, tak eh, se všechno zmínilo eh, různými těmi řečníky, k ta transevropská konektivita, tak ta místní doprava, eh, ta, ten rozměr tedy čisté dopravy, chytré dopravy, takže eh, jak říkám, dotkli jste se v podstatě všech aspektů, doprava se dotýká všech aspektů našich životů a mm, nemůžeme si myslet, že si to technologie vyřeší sami. Je zde rozhodně určitá potřeba intervenovat a koordinovat, jak se to bude co nejlépe dít a jak koordinovat kdo bude řešit ty, které problémy v rámci těch infrastrukturních investic na té nejlepší, nejvhodnější úrovni. Ten přeshraniční rozměr je samozřejmě velice důležitý, protože eh, to je v podstatě navázání na síť jednoho členského státu v druhém členském státě. Nám jde o to, aby to bylo co možná hladké ty přechody. Eh, jedině tak dosáhneme skutečně dobře fungujícího jednotného trhu a o to se také budeme pokoušet, budeme podporovat tyto investice. Jeden klíčový aspekt, který zazněl, ten se týkal eh, té ex ante kondicionality pro eh, plány dopravy v rámci tematického cíle číslo 7, to znamená udržitelná dopravní infrastruktura v oblasti politiky soudržnosti. To je velká výzva pro nás i pro členské státy, abychom tyto plány vypracovali, ale teď vám můžeme říci, že všichni eh, to zvládli nakonec, eh, provedli to strategické plánování, které bylo nutné pro vytvoření tohoto eh, solidního základu pro investice do dopravy. Je to jeden ze skvělých příkladů, ze kterých bychom se do budoucna dále chtěli poučit. A teď se musíme podívat na to, jak eh, by to bylo eh, do budoucna. To je z mé strany v podstatě už vše, jenom nabízím naši další podporu pro vás, pro vaši zprávu a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Eh, pane Novakové, uzavřete to, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych chtěl poděkovat za připravenost, za přístup kolegů stínových zpravodajů jsem si jist, že ta, tato provodní debata je dobrým východiskem pro další rozpravy. A e, na jaře, konkrétně v květnu, myslím si, že budeme mít velice kvalitní zprávu. To je vše z mé strany. Děkuji vám. Děkuji vám. Tím pádem bych ráda připomněla, že vaš návrh zprávy budeme očekávat zhruba v únoru abychom to všechno stihli. Fajn. Tedy tento bod uzavíráme. Dostáváme se eh, téměř už na konec našeho zasedání. Dále schválení eh, rozhodnutí koordinátorů. Jsou ta rozhodnutí schválená? Je to bez komentáře, takže jsou schválená. Eh, něco do bodu různé? Nic. Dovolte mi připomenout vám, že naše příští zasedání bude zvláštní zasedání ve Štrasburku, a to v úterý 12. prosince od 16 hodin do 17 hodin. A další běžné zasedání našeho výboru proběhne ve středu 24. ledna 2018 od 9, vlastně celý den, ano, a potom 25. dopoledne. To jsou tedy eh, má sdělení na příští zasedání. A teď poprosím, eh, tedy poděkuji eh, tlumočníkům za podporu na dnešní schůzi a končím dnešní zasedání výboru Regi.